il presidente pan předseda dobrý den budeme pokračovat s naším zasedáním včerejší zápis jste obdrželi pokud nejsou žádné připomínky tak Zápis je tímto odsouhlasený. Já jsem od skupin SAD a ID obdržel žádosti o změny ve složení výboru. Eh, tyto nominace budou eh, figurovat v zápisu z tohoto plenárního zasedání, pokud nebudou eh, žádné připomínky do přijetí tohoto zápisu, tak tyto nominace budou považovány za přijaté. Podle programu nás čekají teď témata, jako je přehled rumunského předsednictví rady. Připomínám poslancům a poslankyním, že tato rozprava nebude obsahovat catch eye a ani nebudeme přijímat modré karty. Chtěl bych zde přivítat eh, předsedu Danc. E paní předsedkyně Dancilu, která je zde eh, s námi, s dalšími kolegy z Rumunska a dám slovo paní předsedkyni. Prosím, máte slovo. domnule președinte al parlamentului european domnule vicepreședinte al comisiei europene vážený pane předsedo vážený pane místopředsedo komise vážení poslanci evropského parlamentu dámy a pánové je pro mě velkou radostí předstoupit dnes před nově zvolený parlament abych učinila bilanci rumunským předsednictvím. Bilanci, která eh, je také určitou předpovědí eh, do budoucna. Velice si vážím eh, parlament a roli, kterou sehrává, roli, kterou hrajete v rozhodovacím procesu v Evropské unii. Eh, chtěla bych vám popřát vše nejlepší v eh, práci během tohoto nového funkčního období. Bylo důležité ukázat, že evropské instituce pracují ku prospěchu občanů a že také produkují výsledky eh, ku prospěchu občanů. A je pro mě radostí konstatovat, že eh, Rumunsko toho i dosáhlo. My jsme převzali tuto odpovědnost, abychom eh, ve službách a ve smyslu občanů a ve službě Evropské unii toto poslání naplnili. Postupovali jsme na základě principu soudržnosti což je také důležitá evropská hodnota. Rumunsko chtělo ukázat, že dokáže překonávat výzvy a odpovídat na otázky po budoucnosti Evropy. Ukázali jsme, že Rumunsko je to vytvářet eh, přidanou hodnotu pro Evropu. A to se také ukazuje v konzistentní bilanci bylo schváleno 90 zákonných norem, e, e, několik desítek e, zasedání a seminářů, 84 závěrů rad k nejrůznějším tématům bylo přijato. A v rámci tohoto mandátu jsme také chtěli zajistit udržitelné a viditelné výsledky, kterým budou občané rozumět. Tyto výsledky ukazují, že naše předsednictví skutečně zaujalo jednoznačnou pozici a všichni na to můžeme odkazovat. Například jako evropský občan Nyní člověk může snáze vstoupit na evropský trh, je nyní snazší slučovat pracovní a rodinný život a e, to také, k tomu také přispělo rumunské předsednictví. Lidé se díky tomu cítí bezpečněji e, v rámci našich hranic a e, podařilo se nám uskutečnit jakýsi kvalitativní skok a do budoucna bude možné provádět eh, důkladnější kontroly na vnějších hranicích. Bude zajištěna také bezpečnost eh, osobních průkazů eh,